So it's my pleasure to uh, invite you today. Je mi velkým potěšením, že vás že vám mohu dnes představit dalšího ministra v rámci finského předsednictví, ministrině pro zemědělství a lesnictví. Včera tu byla ministrině paní Mikonen, pověřena životním prostředím takže jsme měli výměnu názoru a dnes tedy budeme mít další příležitost eh, si eh, popovídat s ministriní, které připadá pod portfolio zdraví rodiny. Takže ještě než nastane tato výměna názoru, mám tu několik sdělení a následně po zasedání koordinátorů z 18. července. Musím koordinátory formálně požádat, zda má někdo připomínky k zápisu, který byl rozeslán elektronicky. Takže koordinátoři se zhodli. Odsouhlasili nám zápis a já mám dvě nebo tři sdělení následně po rozhodnutích učiněných na prvním zasedání koordinátorů. Takže v první řadě to bylo přizvat na výměnu názoru komisařku Malstrom na první zářijové zasedání na téma Mercosuru. To znamená, měli bychom mít dostatek času, abychom mohli klást otázky o této obchodní dohodě a tématech, které spadají do pravomoci našeho výboru, výboru to znamená diverzita, potravinová bezpečnost a podobně. Pozvánku zašleme dnes. Další pozvánku pak zašleme komisařce Bulčové za eh, dopravu zase, aby se zúčastnila našeho dalšího zasedání v září a sdělila nám informace a odpověděla na vaše otázky ohledně posledního vývoje a týkající se režimu ICAO. A pak také režim na snižování emisí plynoucích z letectví a jakým způsobem se tedy bude sektor letectví regulovat následně po zavedení nebo ukončení ETS a tak dále a tak dále. Takže a toto je téma, který, kterému se my i komise již věnujeme dlouhou dobu a je důležité tedy, aby Evropa měla řádná pravidla na toto téma, takže si vyměníme informace s příslušnou komisařkou a to také na našem prvním zasedání v září. A třetí bod týkající se společné zemědělské politiky. My jsme toto téma projednávali s koordinátory a rozhodli se, že postoj, formální postoj Envy nebudeme zahajovat tak, aby se celý proces urychlil, aby se nic znovu neotevíralo a dnes jsem zaslal dopis mému protěžku ve výboru Agri, ale samozřejmě jsme tedy uh, nabídli, že jsme ochotni s členy výboru Agri hovořit o možných kompromisech, protože eh, k této reformě nebo k zpracování této reformy eh, jsme přidruženým výborem. Samozřejmě ano, je, panuje tu určitá míra frustrace mezi členy našeho výboru a jsme ochotni ty možné kompromisní návrhy projednat ještě předtím, než půjdou na plénum, tedy projednat s výborem Agri. Takže toto je náš oficiální postoj výboru Envy, tak jsme to rozhodli na zasedání koordinátorů. Myslím, že tedy tento dopis tedy byl bude odeslán ještě dnes dopoledne a uvidíme tedy, jak následně se bude celá záležitost vyvíjet. Samozřejmě, že řídícím výborem v tomto je výbor Agri a uvidíme, jaké rozhodnutí z tohoto vzejde. Takže to jsou tedy tři klíčová témata pro nadcházející i naše zasedání, ta první zasedání v září. A nyní se tedy dostáváme k formální výměně názoru s paní ministriní. Máte 10 až 20 minut. Ještě se ale omlouvám, promiňte, zapomněl jsem na jednu věc. Také jsem byl mým protěžkem předsedou výboru INTA pozván, aby proběhla výměna názorů, tedy v rámci té výměny názoru s komisařkou Malstremovou na téma Mercosuru, aby to bylo tedy společné zasedání a já budu muset odejít, ale v 10.30 se pak eh, bude mě zastupovat Bas Eichhout a on bude tedy předsedat místo mě. Takže ještě jednou vítám vás a děkuji, že jste se dostavila. Myslím, že tu určitě bude hodně otázek. Panuje velké očekávání ohledně finského předsednictví, takže prosím, dávám vám slovo. Děkuji vám, pane předsedo, vážení členové Evropského parlamentu. Je mi potěšením být dnes zde s vámi a pohovořit o plánech finského předsednictví. Ano, vím, že jste jednoho ministra Eh, tady měli již včera. Pro nás je samozřejmě velkým potěšením hovořit zde u vás v parlamentu. Jaké jsou tedy plány finského předsednictví Rady v oblasti životního prostředí a klimatu. Toto je tedy mé portfolio, takže začněme s konkrétními daty. V červnu 2019 to byl nejteplejší červen, jak v Evropě, tak i globálně. Míra globálních změn v přírodě za posledních 50 let to je něco, co jsme nikdy v rámci lidské historie nezaznamenali. A toto jsou klíčová sdělení z, dat, z databáze Copernicus a IPBS, globálního, zprávy globálního hodnocení biodiverzity a ekosystému. Tato sdělení společně také se zprávou IPCC o 1,5 stupni to prokazuje, jaké příležitosti máme, abychom zvrátili to eh, nenávratné poškození naše planety. Je třeba jednat rychle. Musíme tedy rozhodovat rychle. Musíme být upřímní vůči sobě i vůči našim obč- občanům. Jsou tu systematické změny a měli bychom začít s opravdovými evropskými politikami, které se začnou realizovat v nadcházejících pěti letech. V takové globální konstelaci nyní tedy nastala eh, chvíle, pro institucionální změny v EU, zrovna v době tedy, kdy Finsko předsedá Evropské unii. Nový Evropský parlament, nová komise budou činit své první krůčky právě za finského předsednictví a my jsme zaznamenali s velkým zájmem tu debatu, kterou provádí Evropský parlament a právě před týdnem také byla zvolena nová předsedkyně Evropské komisařky. A my si přejeme nastolit takovou společnou pozitivní agendu, která nám pomůže eh, nalézt schopnost reagovat na ty klíčové změny. Takže co nás čeká v průběhu toho šestiměsíčního předsednictví? Co se týče klimatu a životního prostředí, máme tři hlavní priority. Za prvé globální eh, vedení EU v klimatických akcích, dále také ambiciozní agenda pro biodiverzitu po roce 2020 a také pokroky v oběhovém hospodářství. Za prvé, klimatické akce EU. Klíčovou prioritou finského předsednictví je být globálním lídrem v této oblasti. Už máme stanovené velice ambiciozní cíle, jedny z nejambicioznějších v rámci eh, industrializovaných eh, zemí a doufám, že dostojíme našim závazkům. Nicméně nesmíme se zastavit zde. Pro Evropskou unii být globálním lídrem znamená dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050 a my se budeme snažit dosáhnout společné dohody ohledně hlavních témat dlouhodobé klimatické strategie do konce tohoto roku, tak jak vyžaduje Evropská rada. Nyní Provádíme různa, různé debaty z nejrůznějších politických odvětví, tak abychom pokročili v té potřebné práci. Formální debaty rady ohledně témat, která se týkají dlouhodobé klimatické strategie, proběhla na zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální oblast, dopravu a životní prostředí. Některé formace rady a také eh, neformální ministerská zasedání se budou právě věnovat eh, těmto tématům týkající se klimatické neutrality. Připravuje se také summit o klimatických eh, aktivitách OSN Um, proběhlo přípravné zasedání v Helsinkách před dvěma týdny a tam jsme právě vedli upřímnou diskuzi o tom, jaké sdělení chce přednést Evropská unie na tomto summitu. Vyjadřili jsme tedy naše závazky dokončit naši dlouhodobou strategii. Myslím si, že už jsme dosáhli mnohého. Máme závazné, právně závazné cíle do roku 2030 a také klimatické politiky pro příslušné sektorové oblasti a také příslušný evropský rozpočet. Takže tyto informace předá pak Evropská unie na nadcházejícím NDC do roku 2020. Ale samozřejmě ještě musíme vykonat velký kus práce tak aby se splnila ta evropská dlouhodobá vize. A také se budeme připravovat na zasedání COP25 v Chile a závěry rady na toto téma budou přijaty na zasedání Rady pro životní prostředí v říjnu. Další naší druhou prioritou je téma biodiverzity. To bylo také téma, které se projednávalo na neformálním zasedání ministrů pro životní prostředí a klima. Budeme tedy věnovat tomuto tématu pozornost a hodláme přijmout závěry rady na zasedání Rady pro životní prostředí v prosinci. Ano, tady opravdu hodně um, zaostáváme, co se týče plnění našich cílů na téma biodiverzity. A to jak v Evropě, tak i globálně. Problémem není samotný cíl, problémem je implementace, ztráta um, běžných stanovišť, také neudržitelné praxe, to jsou záležitosti, které musíme radikálně změnit, tedy využívání naší půdy a zdrojů, jako je voda. Mm, ohledně biodiverzity je nám vše jasné, že potřebujeme jasný, důvěryhodný a měřitelný rámec, globální rámec pro nadcházejících deset let. A také všichni eh, vnímají toto téma stejně, tedy že biodiverzita ta musí být brána v potaz při vykonávání všech politik, podobně jako klimatické téma, klimatické změny. Finské předsednictví také začne ambiciozní práci na pozici EU pro um, úmluvu na téma biologické diverzity a konference stránko 15 toto pak eh, vlastně bude hlavní téma eh, rámce biodiverzity v říjnu v 2020. Bude se to projednávat v Kunmingu v Číně. Záměrem finského předsednictví je mít tady dobrý základ a kvalitně se připravit pro nadcházející jednání na téma biodiverzity. No a naše třetí téma to je oběhové hospodářství. Oběhové hospodářství je pouze částí toho řešení Um, problémů, jako jsou klimatické změny a ztráta biodiverzity. Je třeba vypracovat opravdu kvalitní um, možnosti oběhového hospodářství a tím vyřešit krizi udržitelnosti. Oběhové hospodářství bylo také projednáváno před dvěma týdny v Helsinkách na zasedání ministru pro životní prostředí. Oběhové hospodářství totiž znamená eh, umět dobře využívat prostředky ekosystému a umožnit ekosystému regeneraci, tak aby se zachovaly hlavní ekologické eh, zdroje, nastolili zase eh, přírodní zdroje a zároveň se ale zachovávaly všechny socioekonomické potřeby pro stávající i budoucí generace. My, naše předsednictví, si přeje, aby také Evropská komise byla angažována v tomto, v této oblasti. Existuje tu celá řada odvětví, jako například eh, výstavba domů, textilní průmysl nebo mm, výroba elektronických vybavení, které právě musí brát toto v potaz. Potřebujeme samozřejmě řádné politiky a příslušné normy, které budou platné, abychom zajistili, že ty vyrobené materiály v Evropské unii mohou být využívány po dlouhou dobu. A musíme tedy eh, snížit eh, v rámci eh, oběhového hospodářství také další a další potřeby nových přírodních materiálů. Také je to otázka konkurenceschopnosti Evrop, eh, evropského průmyslu. Proto potřebujeme oběhové hospodářství. Oběhové hospodářství je smysluplné, proto bychom toto téma měli řádně uchopit. Úspěch těchto tří priorit, tato naše stanovená politika, bude hodně záviset na řádné implementaci. Ano, máme kvalitní nástroje k dispozici na evropské úrovni. A jeden z těch programů, který bude mít jasný dopad na oblast klimatických změn, a je právě sedmý environmentální akční program. Tento stanovuje jasnou strategii a vytváří také jasná silná propojení s národními opatřeními. Tento sedmý akční program také přispěl k větší míře um, Eh, rychlejší a lépe koordinovanější akce mezi nejrůznějšími oblastmi životního prostředí a mezi jednotlivými členskými státy. Tady je důležité, aby Evropská unie hovořila jedním hlasem i na mezinárodní úrovni. A tento sedmi akční program se již blíží ke konci a je to ještě celá řada akcí, které je třeba dokončit. A z toho důvodu finské předsednictví hodla přijmout v rámci závěru rady také takový mm, signál vůči komisi, aby představila osmý akční program, který bude stavět na e, tom, čeho dosáhl ten předchozí. No a nyní ohledně ještě nedokončených legislativních témat, která se budou projednávat za našeho předsednictví. Máme tu témata pitné vody a opětného užívání vody. Tady finské předsednictví zahájí a dokončí jednání v rámci trialogu s Evropským parlamentu. O vysílání MRV tady hodláme také dokončit pozici rady v průběhu našeho předsednictví. Ohledně eh, tématu LIFE, tady jsme v rukou Evropské rady o tom, jak bude probíhat jednání na téma víceletého finančního rámce, ale doufáme, že se nám podaří dokončit i toto téma. Váš výbor bude pracovat pět let a my doufáme, že vám budeme úspěšným partnerem a přispějeme k splnění této eh, ambiciozní agendy ještě, eh, pokud eh, se zaměříme na toto téma všeobecně environmentální téma, tak téma společné zemědělské politiky je také velice aktuální prioritou ži, um, klim, um, Rada pro životní prostředí není přímo zodpovědná za tuto od, oblast, nicméně hodláme pokročit uh, v diskuzích také v rámci Rady pro zemědělství a rybolov a také Rady pro finanční záležitosti. Takže je zapotřebí integrovaný průřezový mm, přístup a hodláme lépe integrovat naše klimatické a environmentální zemi do našich ostatních politik a začít právě vykonávat tuto práci všeobecně Toto eh, na tom bude záviset také implementace agendy pro udržitelný rozvoj s cíly do roku 2030. No a toto mne znovu přivádí právě k tomu celosvětovému měřítku. To jsem zmínila již na úvodu mého projevu. V posledních letech jsme vykonali celou řadu kvalitních pokroků Eh, co se týče plnění cílu eh, pro životní prostředí a u cílu udržitelnosti. Nicméně věda a vědecké údaje jsou jasné. Eh, je jasné, že jsou tu velké požadavky. Požaduje to od nás i veřejnost a je třeba zahájit práci již nyní. A to samotné okno příležitostí se uzavírá rychleji. Nicméně, nechci být příliš pesimistická na závěr, stále je tu ještě to okno příležitosti. Čekají nás ale významná politická rozhodnutí. A proto, dámy a pánové, já eh, vám přeji rozumná, moudrá rozhodnutí která vám umožní vykonávat kvalitně vaši práci v nadcházejících pěti letech. A těším se na spolupráci s vámi na tak důležitá témata. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Děkuji vám. Ještě bych vám chtěl připomenout, že koordinátoři budou mít každý dvě minuty na otázky na paní ministrině. To bude to první kolo. Celkem tedy sedmi eh, koordinátorů. Vy na to budete asi 15 minut na odpovědi. Potom přijde další kolo těch otázek. A eh, slyšení eh, se nakonec se svým mástrem bude konat, protože její letadlo bylo, její let byl zrušen. Někdo už odešel nebo ne. A jako první má slovo za EPP Petr Líze. Děkuji, pane předsedo, paní eh, předsedkyně rady. Jmenovaná eh, budoucí předsedkyně komise označila boj proti klimatickým změnám jako svou hlavní prioritu minulý týden. Mluvila o dalších ambiciozních cílech pro Evropskou unii v této oblasti. Co já zvláště vítám, je to, že oznámila také reformy v oblasti letectví. Myslím, že teď tady máme velmi absurdní situaci a sice to, že když někdo používá ekologický způsob dopravy, jako je železnice, tak to eh, je eh, předmětem té, těch emisních systémů, emisních režimů, ale letecká doprava ne. A já si myslím, že je potřeba s tím konečně něco udělat a změnit to takže bych byl rád, kdybyste mohli podpořit plány Ursuly von der Leyen. Když se podíváme podrobněji na ty plány, tak Mezinárodní organizace pro leteckou dopravu, o které tady byla řeč, plánuje dohodu, která by učinila začlení do toho emisního režimu nemožné. A proti tomu musíme vystoupit. Pro EPP také důležité, aby klimatická politika zahrnovala i podporu vědy a výzkumu, a také je potřeba pomoci těm zemím, které teď závisejí na uhlí, proto budeme potřebovat peníze a z toho důvodu chci apelovat na vás, paní ministrině, na ostatní, aby o e, více toho finanční rámce se pořád jenom neškrtalo, ale aby se tady zohledňovaly i nové výzvy. To e, bude nezbytné, abychom měli dostatek prostředků na tyto cíle. A na závěr, myslím, že Eh, jsme tady mluvili o globálním významu eh, těchto oblastí, této reformy v oblasti klimatu, ale některé státy, jako jsou Spojené státy, Austrálie nebo Japonsko, eh, nevyvíjejí stejné úsilí jako my, nestanovují si ty cíle jako my, ani nechtějí jít dále než ty cíle dohodnuté v Paříži a proto bych na vás chtěl apelovat, abyste vyvinula úsilí v této oblasti pro posílení mezinárodní spolupráce, protože jenom tak zastavit to globální oteplování. Děkuji za socialisté demokraty Sebdens. Děkuji paní ministrině za to, že jste tady nastínila vaše plány eh, v této oblasti, včetně legislativy ještě v tomto období. Já musím říct, že mám mírné obavy z toho, jak budou lidé reagovat na tyto plány, na to, že zaostáváme za tím, co lidé očekávají, ale také to, že ta legislativa nedostatečně rychle reaguje na vývoj v oblasti. Mohl bych se tady zmínit o protestech těch žlutých vest ve Francii, které byly vlastně reakcí na Eh, emisní eh, daně, nebo aspoň tak byly vnímány, které eh, měly vliv na tyto protesty, protože lidé se obávali, že to zhorší jejich finanční situaci. Ale je potřeba se připravit na tuto změnu paradigmatu a já se chci ptat, jestli finská vláda má představu o tom, jak bude spolupracovat s členskými státy na radě v tom, aby dosáhla této změny paradigmatu. Všichni se blížíme do situace, kdy ten časový rámec, ta příležitost, eh, o které vy hovoříte, se bude neustále zmenšovat. A samozřejmě, že ty úkoly před námi budou čím dál tím větší a čím větší samozřejmě bude i ta reakce proti tomu. A proto se chci ptat, jaké plány máte na to, abyste podpořili tuto změnu vnímání těchto otázek, anebo máte nějaké vyčleněné prostředky na ten přechod, aby ti lidé, kteří budou nejvíce postiženi těmi klimatickými plány, dostanou eh, nějakou kompenzaci a jakou reakci máte od ostatních členských států, pokud jste už o tom diskutovali a cítíte tady ochotu ostatních vlád eh, jednat kolektivně, protože bude potřeba eh, tady odvést obrovský kus práce ve velmi krátké době. Další řečník. Děkuji, pane předsedo. Pan Torvalds, vítejte tady, paní ministrině na našem výboru. Vy jste říkala ve svém projevu, že musíme udělat více a já jsem si jistý, že myslím, že to tak vnímáme všichni, že musíme udělat více. A to první desetiletí tohoto století eh, se stanovilo cíle, které pravděpodobně nebyly až tak dostatečně ambiciozní, protože byly naplněny velmi rychle. Problém je ale složitost eh, otázky. My jsme mluvili o různých způsobech, jak to řešit. Různé země, různé organizace vycházejí eh, z různých eh, základních otázek. A když jsme s komisí diskutovali o tom strategickém dokumentu, tak eh, bychom si měli uvědomit, že musíme eh, se na to připravit. A eh, je také potřeba si uvědomit, že jedno řešení nemůže vyhovovat všem a tím se ta situace nebo ta diskuze velmi komplikuje takže eh, bych si rád od vás vyslechl, co si o tom myslíte vy. O této zajímavé otázce tedy, kde s tím začít a jak to celé uvést do pohybu. Thank you. Uh, Michael Blows for the Greens. Děkuji za zelené Michael Blows. Thank you very much. Thank you very much. Děkuji vám, paní ministrině. Děkuji vašemu předsednictví, vašemu plánu udělat eh, z boje proti klimatickým změnám hlavní prioritu. Děkuji také za to, že jste tím vůdcem této oblasti, že to chcete dosáhnout těchto cílů velmi rychle, v roce 25. Já jsem mluvil s mnoha mladými lidmi, také s mladými kolegy tady v parlamentu a mnoho z nich se obává, že naše budoucnost eh, bude určována touto klimatickou kruzí, eh, krizi. A slyšíme ze všech stran, že se teď blížíme k tomu bodu, kdy už eh, to nepůjde eh, zvrátit a tato planeta se stane neobyvatelnou. My jako zelení v tom musíme vést na globální úrovni nejlépe, musíme ukázat naše zodpovědnost a ambice. A včera generální tajemník OSN požádal, aby to zhrnutí našich klimatických plánů bylo předloženo do 7. srpna. A já se chci ptat, jestli budete moci naplnit ten cíl eh, uhlíkové neutrality do roku 2050. A potom jste se zmiňovala o klimatickém summitu v Chile, kde také budeme muset dohlednout na závěry, na to, aby tam byl uveden ten cíl eh, snížení emisí o 40 do roku 2030. Myslím, že tohle neodpovídá mnoha lidem, kteří hlasovali v evropských volbách. Jak chcete přesvědčit své kolegy na radě o tom, že Evropa se musí ujmout vedení a že bude potřeba ty emise do roku 2030 snížit o 55 minimálně. A další důležitá věc, vy jste říkala, že musíme bezodkladně s tím začít. A víme také, že zavírání nedovolených elektráren eh, je velmi eh, snadné eh, v tom boji proti snižování emisí. Co myslíte, že dále by šlo udělat v tom úsilí o snížení emisí CO2? Za skupinu ID Trevor Akenainen. Arvoisa puheenjohtaja, ministeri Mikkonen. Děkuji, paní ministrině. Klima se vždy měnilo. Za celou dobu existence této planety a bude se měnit i nadále. Dokonce tady byla i doba ledová. Slunce určuje to, co se na naší planetě děje, a to krátkodobě i dlouhodobě. Možnosti lidstva jsou omezené. Klimatická změna se stala eh, novým náboženstvím a mluvit eh, v rozporu s tím se stalo vlastně jakýmsi rouháním. Myslím, že dlouhodobé statistiky to nepotvrzují, že k tomuto trendu dochází. Lidé se snaží dokázat, že planeta se otepluje. Je to šílenství. Tady lidé, kteří nás tím straší. Je velmi znepokojící, že finská vláda se něčeho takového dopouští. Finská vláda tvrdí, že je dobře, abychom proti tomu bojovali. Eh, také si myslí, že když na to vyčleníme dostatek peněz, tak se eh, planeta ochladí. Samozřejmě, že ty emise se musí snižovat. Ale pojďme se také uvědomit, že jsou různé definice emisí. Ale rozvojové země, jako je Indie a Čína, mají velmi eh, rychlý růst emisí. Neměli bychom se zabývat těmito důležitými věcmi nejdříve? Thank you very much. So wishing you good luck. Pan Vondra, eh, děkuji vám, my vám přejeme hodně úspěchu ve funkci, děkuji za to, že jste sem přišla. Co se týče toho takzvaného zelené dohody, si myslím, že eh, vést svým vlastním příkladem je výborné, ale Měli bychom zajistit, aby s tím všichni souhlasili, včetně naší společnosti a těch velmocí mimo nás, co děláte pro to, aby jste přesvědčili zejména ty mimo Evropu, aby eh, také následovali tento trend. Jsme tak vědomi, že to bude mít dalekosáhlý dopad na naše společnosti, na náš průmysl, ale také i na naše politiky. Vemte si jenom ten francouzský příklad, když se snažili zavést uhlíkovou daň, tak jako reakci to e, zbudilo ve společnosti. Ne všechny naše společnosti jsou stejné, naše hospodářství také není stejné. Poláci a Češi e, příliš závisí na uhlí, takže já se vás chci zeptat, kde budete brát ty prostředky na to, abyste mohli zohlednit změny u těchto politik. A dále na základě pozorování posledních eh, letech eh, máme problém hlavně se suchem spíše než eh, s oteplováním. Dochází k deforestaci v Jižní Americe, ale čelíme také záhubě lesa v naší, ve střední Evropě, v naší části světa, když čtete noviny, tak tam nevidíte nic o tom, jak zlepšit schopnost zadržovat vodu ve krajině a jak tím bojovat proti suchu. Což samozřejmě má dopad i na biodiverzitu. A to je moje třetí otázka týkající se vodního hospodářství. A další koordinátor je Jan Modek za GUE. Arvoisa ministeri Mikkonen,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 Finské předsednictví eh, proběhne v době velkých výzev a proto vám chci poděkovat, že stavíte otázku životního prostředí do centra pozornosti. Eh, hovořilo se eh, zde již o jakémsi šílenství životního prostředí, i když vlastně musíme vycházet z vědy. A otázkou je, jak hodláte tu eh, přeměnu um, uspůsobit sociálně příznivě, protože lidé to musí podpořit. Eh, my Potřebujeme samozřejmě rozhodnutí o e, CO2 neutrálním e, přístupu do roku 2050 a samozřejmě potřebujeme i navazující vývoj. Hovořili jsme s panem ministrem e, Lepou, tam se jednalo o udržitelné lesnictví a e, roli lesů pro snižování CO2, kde má Finsko velký e, úkol. A vy hovoříte také o tom, že potřebujeme měřitelnou strategii a na to se musí dbát, protože konstatujeme, že nyní výrazně zaostáváme za našimi cíly. Dále k biodiverzitě. Konstatujeme, že e, role, kterou hrajeme, je zatím velmi eh, malá a musíme eh, také eh, hovořit o určité odolnosti naší planety vůči klimatickým změnám. Co chcete v této věci činit konkrétně? Jak to chcete realizovat, abychom během finského předsednictví zaznamenali výrazného zlepšení, pokud jde o udržení biodiverzity? Promiňte, já eh, neovládám finštinu plynně. Já každopádně děkuji za toto první kolo otázek a eh, paní ministrině máte nyní 10 minut k zodpovězení tohoto prvního kolečka otázek. Děkuji a odpovím ve finštině, takže pokud chcete eh, vědět, co řeknu, musíte si nasadit sluchátka. Děkuji vám za tyto dobré otázky. a e, hodnotné poznámky a vůbec zajímavou diskusi o tom, co musíme vše podniknout společně, abychom e, se postavili klimatickým výzvám. Z mnohosti otázek jednoznačně vyplynulo, že budeme muset e, spolu skutečně intenzivně pracovat, abychom dospěli k rozumnému plánu, ale ten plán nebude nic platný, pokud Eh, jej neuskutečníme. Petr Líze hovořil o ambiciozním ekologickém plánu paní von der Leinové. A zda je nám tento plán již znám. Ano, je moje odpověď. Tato témata byla podrobně již projednána a v rámci našeho předsednictví budeme přesně tyto otázky řešit. Ale toho času O stavu diskuse eh, v rámci rady eh, nemůžu mnoho říci. Musíme nejdřív vyčkat, až nová komise převezme eh, své mm, kompetence, ale já vidím už v avizu paní von der Leinové mnoho dobrého a samozřejmě musíme se snažit, aby i ostatní země drželi krok, aby se Evropská unie stala příkladem a musíme se také postarat o to, aby i další země eh, spolupracovaly. Sepp Dance se dotkl toho, že lidé chtějí eh, dělat více, ale že na straně druhé je eh, mezi lidmi i mnoho odporu vůči eh, těmto přístupům. To vše samozřejmě musíme zohlednit. Víme, že mladí lidé si dělají mnoho starostí o budoucnost. Michael Bloss se toho také dotkl, že mladí lidé chtějí něco dělat a že také očekávají od politiků konkrétní opatření. Ale stejně tak víme, že eh, rozhodneme-li o něčem, co se dotýká každodenního života lidí, eh, pak si ehm, eh, lidé dělají starosti nebo prostě o tom intenzivně přemýšlejí, například když jde o dopravu a musí se to uvádět do praxe ehm, únosným, snesitelným způsobem. Víme také, že v Evropě existují různé regiony s různou historií a e, e, různými energetickými přístupy a e, mnohde je obtížné rozloučit se s fosilními zdroji energie. A tudíž se musíme postarat o to, aby Evropa jako celek dosahovala svých cílů, aby náš pří, abychom takto um, přispěli nebo um, zajistili náš přínos eh, ke snižování CO2. Niels Torvalds eh, také řekl, že se nesmíme soustředit pouze na jeden eh, jediný sektor, že klimatické změny se dotýkají všech sektorů a tak toto musíme brát i na zřetel. Nejde tedy pouze o politiku životního prostředí, ale také o dopravu, o bytovou výstavbu, tedy o všechny aktivity a všude tam musíme hledat taková řešení, aby se dali zahrnout do naší klimatické politiky a odpovídali jí. Michael Blos se zmínil o zasedání OSN o neutralitě CO2 v roce 2000. 50 a e, tady musíme dodržovat linii pařížské dohody a musíme se postarat o to, aby e, naše práce odpovídala e, pařížským závěrům a v rámci našeho předsednictví se o to budeme zasazovat budeme se zasazovat o to, abychom skutečně e, plnili, dosahovali cílu 2050, ale my v Evropě e, musíme e, přijímat opatření včas. To určitě vyvolá další diskuse. Pan Hakerainen vyjádřil určité pochybnosti o tom, zda vůbec eh, klimatické eh, změny existují, protože klima se přece mění neustále. Ano, je pravda, že během eh, dlouhé historie planety Země se klima proměňuje. Měli jsme tady doby ledové, ale faktem je, že v posledních letech je nesporné, že se klima mění eh, v důsledku lidské činnosti a to je rozdíl oproti eh, eh, rané historii lidstva. My jsme v tomto ohledu už naše rozhodnutí přijali a vycházíme tedy z toho, že klimatické změny jsou vyvolané lidskou činností ctí. Eh, dále mám zde otázky týkající se přímo Finska. Eh, tomu vlastně nemám co říci, protože zastupují radu a nikoli Finsko v této chvíli. Eh, pak tady byly eh, otázky na jednotlivé příklady eh, činnosti předsednictví, jak zajistit, aby, se, aby spolupracovali s námi i ostatní země vně Evropské unie. Já se domnívám, že to, co uděláme my, bude vysílat i silný signál pro ostatní. Evropská unie eh, přece nabízí určité know-how, určitou expertizu, odborné znalosti a právě my v Evropě s naším blahobytem, naší demokracií musíme být příkladem pro ostatní a bylo by skutečně nepříjemné, trapné dokonce, kdyby takovýto e, svazek států nedokázal být dobrým příkladem pro ostatní. Konec konců to potřebujeme dlouhodobě, abychom jako lidstvo e, mohli na této planetě Zemi žít dlouhodobě. Pokud jde o uhlí, eh, tak jsem již naznačila, že země mají v tomto ohledu různou historii a potřeby to musíme zohlednit a musíme se dohodnout, musíme dojednat, eh, jak zajistit férovou proměnu a musíme zohlednit země, které mají určité speciální závislosti. Těmto regionům musíme zvláště pomoci, aby Eh, nikdo nezaostával a určitě nikoho nenecháme na holičkách, protože chceme konec konců dosáhnout našich cílů společně. Dále k problematice sucha. Ano, eh, sucho určitě souvisí s tím, že tedy zažíváme nezvyklé doby eh, horka, potřebujeme lepší eh, politiku zavlažování. Eh, to musí Evropská unie začít řešit lépe a během finského předsednictví se budeme zabývat lepším vlastně oběhovým využíváním vody ehm, jde o to, aby bylo zavlažování eh, organizováno, zajišťováno eh, lépe, efektivněji, zejména v suchých regionech. Komise pracuje na politice eh, využívání vody a jakkoliv komise něco předloží, předsednictví na to zareaguje. Paní Moody poukázala na nutnost zohlednění sociální politiky, sociálních aspektů. To samozřejmě učiníme protože když eh, provedeme strukturální změny, tak eh, se to musí stát férovým způsobem, spravedlivým způsobem, s ohledem na občany. Eh, občané mají porozumění pro mnohé, pokud to proběhne férově. A to znamená, že musí být respektována sociální spravedlnost. Byla zde také zmíněna druhová rozmanitost. Ano, je pravdou, že druhová rozmanitost je někdy eh, zastíněna klimatickou změnou, eh, přestože obojí souvisí. Klimatické změny poškozují eh, biodiverzitu a jednotlivé druhy se přizpůsobují různě právě klimatickým změnám, některé lépe, jiné hůře. A my chceme se v tomto ohledu na dohodě podílet aktivně, aby se Evropská unie dopracovala k dobré dohodě. A právě měřitelnost je v tomto ohledu rozhodující prvek. Přejeme si eh, dosáhnout dobré dohody, ale nepokročíme vpřed, pokud stanovíme cíle, které eh, země nebudou moci plnit. Pařížská dohoda, co by vzor eh, dohody, je dobrým příkladem. Pokud eh, tam stanovíme závazné cíle, pak je nutno také prokázat, že jsme na správné cestě a že umíme tyto cíle plnit. Konec. Děkuji. A můžeme se eh, přesunout k druhému kolu otázek. Vyslechneme si sedm otázek v rámci prvního kola, pak má paní ministrině eh, pět, sedm minut eh, na odpověď a pak pokračuje další kolo. Začínáme EPP, paní Dinatov, děkuji. Paní ministrině, já vítám, že klimatická změna patří do hlavních priorit finského předsednictví. Musíme si stanovit a dosahovat klimatických změn EU tak, aby to nepoškodilo naši globální konkurenceschopnost a aby to nepřispělo k navýšení emisí v třetích zemích dlouhodobá strategie uhlíkové neutrality EU si vyžaduje ještě další diskuse. Místo ideologické debaty, myslím, bychom se měli zaměřit na analýzu a současně bychom měli chápat členské státy, které stále ještě ty předběžné cíle nedosahují. Klimatické eh, cíle by eh, měly být plněny eh, technologicky neutrálně je důležité, aby každá strana přispívala k implementaci pařížské dohody. Evropská unie je dobrým příkladem, ale je nezbytné, aby i ostatní e, země světa e, šly e, příkladem. Paní ministrině, jaké jsou cíle, plány finského předsednictví v tomto ohledu? Děkuji. Děkuji a nyní Timo Volken za socialisty a demokraty. Ano, děkuji. Uf. A já mám dvě otázky. První se týká eh, letecké dopravy. Letecká doprava je zajisté odvětví s nejrychleji rostoucími emisemi v EU a současně eh, veřejná pozornost eh, věnovaná tomuto tématu je větší než kdykoliv předtím. Jaká opatření chcete razit, abyste dospěla k řešení? Jsou zde dvě možnosti. Buď celoevropská eh, cena na letecký benzín, tedy navrhnout ji, anebo koordinovat plánované ukončení ehm, výjimky DPH na eh, eh, leteckou dopravu. A druhá možnost je, že paní von der Leyenová eh, chce zvýšit tedy respektive snížit emise do roku 2030, eh, ale domníváte se, že eh, ale problém je, že my musíme v rámci pařížské dohody nahlásit naše cíle už do roku 2020. Martin Holsik, Renew. Děkuji, pane ministře. Je skvělé, že priority v rámci oběhového hospodářství a biodiverzity eh, patří mezi vaše cíle. Já jsem ze Slovenska a je eh, dobré, že i my se hlásíme k uhlíkové neutralitě. Ale co nás trochu brzdí, je nekoherentnost politik, kdy na jedné straně říkáme, že budeme snižovat uhlík, ale současně celoevropským Problémem je, že to stále podporujeme eh, subvencemi a také vývozními úvěry a dalšími nástroji, tedy podporujeme fosilní paliva. Co hodlá finské předsednictví eh, dělat, dělat v tomto ohledu? A další otázka je taxonomie nebo danění zelených investic. Děkuji. Erin McLeod. Pane, paní eh, ministrině, já jsem ze Skotska a my také podporujeme cíle, plány klimatických změn a eh, v zájmu dosahování eh, cílu pařížské dohody. Nyní je na čase zvyšovat ambice v tomto ohledu. Evropská unie ale stále ještě chce dosahovat dohodu, pokud jde o e, klimatické cíle. Moje otázka je proto, co řekne EU v New Yorku, vzhledem k tomu, že e, některé státy se stále ještě rozhodují v tomto ohledu a jak jaká bude hlavní zpráva nebo hlavní poselství Evropské unie, s kterým eh, přijede na tento summit. Děkuji a přeji vašemu eh, předsednictví hodně úspěchu. Děkuji. EPP. Nebo ID. Děkuji, pane předseda, paní předsedkyně, paní ministrině. Děkuji, že Možněte tuto příležitost a pokud dovolíte, budu hovořit slovensky. Finsko chce být do roku 2035 eh, neutrální uhlíkově a jaké máte tedy eh, ambice pro splnění tohoto cíle. Ohledně zachycování uhlíku můžeme očekávat negativní dopad na lesnictví a na dřevospracující průmysl. Finsko je také známé svými ambicemi v oblasti bioekonomiky tento přístup favorizuje produkci dřevní hmoty mezi jinými eh, sektory využívání lesa. Je tu tedy i určitý tlak na strategii pro oblast lesnictví na úrovni EU a tento postoj by tedy mohl mít nepříznivý dopad na různé evropské země a na jejich lesy, včetně Slovenska kde už nyní dochází k vážným degradacím lesního prostředí a to právě v souvislosti s nadměrným využívání této funkce lesu nad rámec udržitelnosti, tedy nahlížet na lesy jakožto ekosystém je velice důležité. Děkuji za SND Gerard Bukart. Vážená paní ministrině, vážení kolegové, my SND chceme mít takové politiky, které sladí potřeby všech s potřebami planety a k tomu bude zapotřebí velkých transformací ve způsobu, jak konzumujeme a jak produkujeme, ale bude to mít také dopady na různé aspekty života, ekonomiku, životní prostředí, sociální oblast a to vše zároveň. Když vezmeme v potaz i sociální oblast v tomto boji proti klimatickým změnám, tak to neznamená, že snižujeme naše ambice, naopak, že je umožňujeme, takže zapotřebí aby eh, tu lidé, kteří eh, zamítají, že je to lidská činnost, která způsobuje klimatické změny, těm nenaslouchali. Spíše abychom naslouchali mladým lidem, kteří poukazují na tuto závažnou situaci, na tu krizi, kterou musíme řešit. Um, agenda Spojených národů 2030 a cíle udržitelnosti jsou výtečným rámcem pro uh, realizaci těchto cílů. Takže bych apelovala právě na tuto strategii a chtěla se zeptat, jak chce finské předsednictví lépe naplnit tyto cíle udržitelnosti v souladu také s programy OSN a například evropského semestru. Děkuji Katrin Glize za ID. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane, paní ministrině. Vy jste hovořila o hlavní prioritě v podobě klimatické dohody a proto bude samozřejmě nezbytné dobře plánovat a zvolit správné metody. Poté, co byly podepisovány dohody o volném obchodu s různými zeměmi nebo skupinami zemí, je potřeba, aby Evropa dodržovala cíle stanovené v pařížské dohodě. Některé eh, země Eh, se stanovují nerealistické cíle, některé eh, úplně pomíjejí jejich plnění. Přitom víme, že bylo vyčleněno 100 miliard eh, euro na pomoc rozvojovým zemím při přechodu na tento nový režim. Bude potřeba, aby ta ideologie volného obchodu nebyla slučitelná s ekologií. Bude potřeba, aby se ukončilo s tímto způsobem uzavírání velkých globálních dohod o volném obchodu a spíše přejít na místní úroveň, pochopit místní podmínky a snažit se efektivně odpovědět na problémy, které se tady vyskytují. Děkuji, takže prosím, máte k dispozici pět minut a prosím, soustřeďte se na konkrétní témata, poté budeme pokračovat také v této diskuzi. Děkuji za všechny položené otázky. První otázka se týkala konkurenceschopnosti a našeho vnímání rozlišných okolností. To je velice důležité, abychom pochopili, že oběhové hospodářství je jední, jednou z možností, tohoto, jak navýšit konkurenceschopnost. A proto musíme nalézt tedy vhodné řešení, která nám pomohou zbrzdit ty klimatické změny. Toto je tedy jedna z těch konkrétních možností, kterou bychom chtěli podporovat v průběhu našeho předsednictví. Pan Wilken měl dotaz ohledně letectví. tato témata, těmi se zabývají eh, dopravou. Ministr Marin eh, je tu dnes eh, v parlamentu a právě hovoří s poslanci na toto téma v příslušném výboru. Finsko zorganizuje dodatečné setkání ministrů pro dopravu, aby projednali tato různá témata nejen pro oblast letectví, ale celkově ohledně dopravy. A samozřejmě zase musí tu padnout jak globální, tak regionální rozhodnutí, tak abychom jak si nepoškozovali to plnění cílů vykonaných nebo záměru stanovených v Paříži. Samozřejmě naši občané si přejí, abychom eh, tedy měli určité normy i pro letectví, aby to nebylo finančně zároveň příliš náročné. Ale jak toho dosáhneme, na to prozatím nedokážu odpovědět. Další otázka se týkala udržitelných financí. Tomu se bohužel přímo nevěnuji, to je portfolie ministrině financí u nás. Ale samozřejmě je důležité, abychom měli udržitelné finance, abychom se na této věci dohodli. A Finsko a finské předsednictví zase i toto stanovuje jakožto prioritu. Je to pro nás velice důležité a naším záměrem je moci se dohodnout na mandátu na úrovni rady, abychom mohli zahájit jednání v rámci trialogu co nejdříve. Další otázka, to položila paní McLeod, ta se tázala na summit OSN a přispění EU. O tomto jsme hovořili na formálním ministerském zasedání. Je důležité, aby EU zdůraznila svoje angažmá, své závazky k plnění cílu, včetně toho jednoho a půl stupně příslušného cíle. Samozřejmě eh, jsou to také dlouhodobé cíle, na kterých musíme zapracovat na úrovni rady. A je důležité, abychom na to nahlíželi v tom rámci do roku 2020 a finské předsednictví chce tedy toto téma prosazovat, ale je jasné, že i když budeme mít výtečnou legislativu, vyžaduje si to, aby byly činné aktivní samotné členské státy a implementovali tuto legislativu. Další otázka od pana Vincika. Využití půdy a lesnictví to je samozřejmě velice důležité téma, když se hovoří o zmírňování klimatických změn a plnění cílů z Paříže. Ano, nesmíme se zaměřovat nejenom na emise, ale také vlastně na, to místo, na ta místa, která se pohlcují, a to jsou lesy. To spadá do pravomocí členských států, ale samozřejmě musíme na to nahlížet také tak, že budeme plnit příslušnou směrnici o lesnictví a také mít neustále na paměti na to na přidružené otázky týkající se biodiverzity. Pan Bukart. To kladl otázku týkající se transformace a rovnosti. Ano, je důležité zapojit opravdu všechny. Tady máme na mysli různé věkové skupiny. Ano, hodně se hovoří o mladých lidech. Opravdu je důležité, aby toto téma bylo blízké nám všem, aby byli všichni zapojeni cíle, plnění cílu milénie, rozvojových cílů, to je zase velice důležité pro finské předsednictví. Tady si přejeme pokročit a učinit příslušná rozhodnutí. Paní Grizet se dotazovala na obchodní dohody a na to, jak budeme brát v potaz a zajistíme, že se bude uhlík řádně eh, zachycovat a skladovat. Ano, samozřejmě podle mého názoru toto Toto je otázka, která by se měla jakožto zásadní téma klimatických změn vyskytovat ve všech politikách, protože toto se netýká jenom jednoho sektoru, jednoho odvětví. Thank you. Yeah. So, uh, we are moving to the last, uh... Dobrá, takže se dostáváme do posledního kolečka dotazů. Máme tu sedm žádostí o slovo a ještě další, pokud se nám podaří. Budeme na tom dobře s časem, tak dáme možnost i těmto kolegům, ale bude záviset na vás, zda dodržíte tu jednu minutu paní Kanev za EPP. Pan Kanev, děkuji. Pane předsedo, paní ministrině, vy jste eh, řekla, že nechcete hovořit o finské politice, nicméně já si myslím, že politická zkušenost jakéhokoliv politika z jeho země je zásadní pak při nahlížení na evropskou politiku, takže bych chtěl, abyste zodpověděla na základě vaší politické zkušenosti. První otázka, závislost na uhlí, co se týče produkce energie. Myslíte si, zda ten přesun z uhlí k masivní eh, jaderné eh, produkci bude schůdné a bude to přijatelné pro rozsáhlou evropskou veřejnost? A druhá otázka, také na to napojená. Co si myslíte, že bude nejlepší v tom výhledu politiky klimatických změn? Mohla by evropská energetika uniknout eh, té silné geopolitické závislosti na Rusku? A pak poslední otázka, také hodně propojená i s tou finskou realitou, ale nejen finskou. Co si myslíte, jaká je budoucnost evropského ocelářství právě z hlediska klimatických změn? Suzanne Luena za SND. Děkuji, paní ministrině. Já bych chtěl poukázat na tu nezbytnost boje proti ekologické regresi a tomu negativismu. Určitě znáte ty kvalitní, ta kvalitní opatření, která pomohla vést ke snižování emisí eh, oxidu dusíku to napomohlo k zlepšení všeobecně veřejného zdraví. Ale ve Španělsku mohu říci, že nemáme ten sanitární kordon. Ve Španělsku totiž došlo k zvrácení právě těchto všech opatření, které byly velice pozitivní pro zlepšení eh, veřejného zdravotnictví. Takže bych chtěl apelovat na to, že když tu budou dobrá opatření, která budou zlepšovat veřejné zdraví, aby toto žádná politická změna nemohla nějak zvrátit. A pak ještě využívání odpadních vod pro zemědělské účely. Ano, nás těší, vy jste to zmínila, ale chci apelovat na na to, aby to opravdu jaksi vedlo k úspěchům plošně celoevropsky. Děkuji. Děkuji Suzane Solis Pérez za Renew. Děkuji, paní ministrině, že jste se k nám dostavila. Nás velice těší, že klimatické změny oběhového hospodářství budou prioritní v průběhu vašeho předsednictví. A chtěla bych se tedy zeptat, jaké konkrétní opatření budete mít, abyste zajistili, že oběhové hospodářství se bude uplatňovat jako modus operandi ve všech sektorech Eh, ve všech částech našeho průmyslu, tedy jak využijeme to oběhové hospodářství a k plnění eh, klimatických cílů. A pak také tu zaznělo, že Evropská komise hodnotila tu zprávu s těmi 54 cíly toho plánu. Tam zaznělo také, že textilní průmysl je právě ta oblast, která zaostává, ale eh, tedy všichni víme, že textilní průmysl využívá hodně zdrojů, má velký dopad na životní průmysl, ale zároveň eh, životní prostředí, ale zároveň je velice důležitý pro evropské evropský průmysl. Takže jak eh, tyto ambice splnit, jak tomu na pomoci, tedy zároveň zachovat konkurenceschopnost, ale na pomoci životnímu prostředí. Ještě jednou vám děkuji za návštěvu, za odpověď. Děkuji za EKR paní Višněvská. Děkuji vám. E, Zdumělo mě, že powiedziała Pani já vám chci poděkovat, paní eh, ministrině, za to, že jste přišla. Musím říct, že mě trochu překvapilo, jak chcete nalézt rovnováhu mezi tou snahou snižování emisí a tím cílem eh, uhlíkové neutrality do roku 2050. Průmysl v Evropě je v čím dál tím horší situaci. Naše klimatické cíle vedou k tomu, že průmyslové podniky se přesouvají mimo Evropskou unii. A současně s tím se do Evropské unie dováží zboží ze zemí, kde ty klimatické cíle naplňovány nejsou. V Evropské unii kupujeme zboží, které je dováženo ze zemí, kde je velmi eh, hluboká ta uhlíková stopa. A to má velký dopad na evropskou konkurenceschopnost. Děkuji za to, že jste mluvila o spravedlivé sociální a společenské přeměně. Myslím, že spravedlivá transformace je zásadní, ale i je potřeba řešit energetickou chudobu. Prosím, je opravdu důležité, abychom respektovali pravidla a používali všichni stejnou řečnickou dobu. Paní Eva Kopec za EPP. Děkuji, paní ministrině. Já jsem se eh, velmi pečlivě podívala na program finského předsednictví. Já podporuji vaše priority, ale chtěla bych se zaměřit na jednu věc. Říkala jste, že chcete podmínit eh, udělování evropských prostředků dodržováním právního státu ve členských zemích. Já samozřejmě jsem proti porušování právního státu, ale chci se ptat, jak chcete efektivně dosáhnout těch cílů, aby za to eh, vlastně nebyly trestáni občané. Je potřeba, aby ta politika eh, v oblasti klimatických změn byla vstřícná k občanům. Pokud eh, to propojíte s dodržováním právního státu, tak eh, tím vlastně nepotrestáte ty vlády, ale potrestáte tím občany. Kolikrát tyto prostředky jsou určeny místní správě a ne vláda. Zagué, pan Nikolas. Už tu zaznělo, že v roce 2012 3 miliardy dolarů se přesunuly z rozvinutých zemích do rozvojových zemích eh, prostřednictvím půjček a investic. Další miliardy pak byly přesouvány ze severu na jich, ale nemůžeme efektivně bojovat proti klimatickým změnám, pokud takto eh, budeme eh, zneužívat těchto zemí na jihu, protože vlastně to jsou ekonomiky s levnými surovinami a zdroji a neumožňují díky tomuto druhu obchodování budovat eh, jejich infrastruktury tak, aby tam nenastávaly různé katastrofy, klimatické pohromy. Takže, paní ministrině, jste přesvědčena, že opravdu na tuto situaci nahlížíme holisticky a řádně a pak ještě budete proti dohodě o Mercosuru, je to prohroma pro životní prostředí, povede to k deforestaci amazonské oblasti a také to ohrozí spoustu těch malých eh, farmářů, ohrozí to jejich živobytí. Děkuji pan Sincič za nezařazené. Vážená paní ministrině, už se tu eh, hovořilo v rámci výměny názoru o klimatických změnách, o biodiverzitě. Finové jsou národem velice hrdým na své lesy a já bych chtěl poukázat na deforestaci v Chorvatsku. Korupce v Chorvatsku, ta probíhá prostřednictvím deforestace. Lesy totiž řídí státní podniky a jsou tu plány, nebo víme, že ty plány by měly být dlouhodobě, řádově několik desítek let. A v Chorvatsku 5 milionů metrů eh, čtverečných lesů bylo eh, zasazeno a 4 miliony eh, vysekány, takže tady ta situace je velice složitá. Ovšem samotná čísla nejsou o ničem, protože ten růst zaznamenává jaksi inflaci. deforestace je sponzorována a vlastně i pod dohledem příslušného ministerstva v Chorvatsku. Jak tady tuto nekalou činnost můžeme zvrátit? Děkuji a zbývá nám sedm minut. A pak ještě postup catch the eye s pěti řečníky. Prostě nemůžeme umožnit uh, Dalším slovo máme tu žádost za EPP, ale příslušný poslanec tu není, takže je na vás, koho zvolíte. Tři za EPP, nakonec jenom jedna žádost za EPP, takže prosím. Vážená paní ministrině, Velice mě těší, že vás to vidím. Já pocházím ze Slovinska a životní prostředí je v naší zemi také velice důležitým tématem, zejména péče o naše venkovské oblasti. Mnozí lidé z našeho venkova se přesouvají každodenně do města nebo se přestěhovali do města. To znamená, i tímto způsobem se navyšují emise. Když hovoříte o biodiverzitě, kterou je třeba ochraňovat, ono to má své náklady. Znamená to, že i naši zemědělci ztrácejí příjem, protože nevyužívají svou půdu stejným způsobem. A pak je tu také otázka o těch čistých nebo čistějších technologiích. Chtěla bych se vás zeptat, co hodláte učinit, aby se zachovalo, ochránilo naše životní prostředí na venkově a jaké na to máte prostředky, paní Maria Rena? Um, Děkuji. Eh, byla zveřejněna eh, studie amerických ekonomů, kteří tam říkají, že pokud do těch emisí zahrneme také emise ze spotřeby, tak by ty emise stouply o 30 A paní van der, van der Leyen přišla s návrhem, který se týká eh, zavedení té uhlíkové daně na našich vnějších hranicích, což já souhlasím, ale to by bylo proti eh, znění těch současných obchodních dohod. A prosím vás se zeptat, jako jak vy jako předsednictví rady chcete jednak dodržet ty dohody a jednak zavést takovýto režim. Děkuji. A teď za Nikitu Nikola Fanuta. Děkuji, pane předsedo. Paní eh, ministrině. Je to léto, to často přináší extrémní počasí a každý rok to vypadá podobně. Každý rok Eh, naše české státy chtějí prostředky na eh, eh, povodně na sucho, například v Rumunsku. Už o to požádali 18krát. To v podstatě naprosto pravidelné žádosti to z toho fondu pro výjimečné situace. A já se vás chci zeptat, jak bychom mohli mít udržitelný systém zvládání těch přírodních katastrof v Evropě, který bude mít dostatek prostředků abychom tím mohli čelit klimatické krizi. To je klimatická krize, kterou nikdo z nás nemůže řešit sám. Další řečník. Já mám otázku týkající se sdělení komise o deforestaci, odlesňování. To sdělení by mělo být dnes publikováno a jak ukázala Maria Arena, Mnoho z našich emisí je sem dováženo a program finské vlády se chce podívat na dodavatelské řetězce a to je naprosto nezbytné, pokud chceme sem dovážet klimatické změny, deforestace a porušování lidských práv. Se zeptat, jestli eh, by se tím neměla zabývat Rada pro životní prostředí, nejenom Rada pro zemědělství, protože tady jde velmi o životní prostředí, takže prosím, postarejte se o to, aby se tím zabývali ministři pro životní prostředí. Paní Zeliuska na závěr. Pane předsedo, paní ministrině, já vám přeji hodně odhodlání. Nemáte vlastně ani šest měsíců na svou práci, jenom tři měsíce, protože abyste mohli eh, reálně projednat rozpočet s komisí, tak si musíte eh, počkat, než bude ustavena na konci září. Chci se zeptat, jak by podle vás měl eh, vypadat ten rozpočet v oblasti ochrany vod, eh, vodního hospodářství. Mluvíme-li o oběhovém hospodářství, tak na to můžeme nahlížet z různých úhlů pohledu. Nejde jenom o využívání vody, ale také o spotřebitele, který za tu spotřebu platí. A ten cenový signál se do toho musí nějak promítnout. Děkuji. Teď Máte pět minut na to, abyste odpověděli na ty poslední otázky. Děkuji za eh, vynikající a velmi různorodé otázky. Pokusím se na ně odpovědět a to následujícím způsobem. Byla tady řeč o výrobě energie, to ři- finské řešení, a finské zkušenosti v oblasti energetické politiky. Jsou uh, různorodé. Tady zastupuji ale radu a musíme si uvědomit, že energetická politika bude mít hlavní část plnění těch klimatických cílů. To platí pro všechny země. Musíme hledat řešení, které nám pomůžou se přejít z té fosilní na čistší eh, hospodářství. To si bude vyžadovat transformaci. To finské řešení znamenalo, že jaderná energie eh, není řešení, protože u nás jaderná elektrána staví už několik desítek let a pořád ještě není hotová. co se týče toho eh, sdělení nebo nařízení komise, my bychom byli rádi, kdyby se podařilo to projednat a přijmout ještě v průběhu našeho předsednictví do konce tohoto roku. To je velmi eh, zásadní cíl. Potom tady byla otázka o konkrétních opatření v oblasti oběhového hospodářství. Ano, to je pro nás velkou prioritou. Například v textilním průmyslu za to chceme podívat eh, velmi kriticky. A to proto, že si uvědomujeme, že textilní průmysl by mohl využívat zdroje mnohem účelněji. Musíme si uvědomit, jaký je ten ekologický a klimatický dopad textilního průmyslu. To se musíme snažit snížit. Paní Višněvská. upozorňovala na to sociální spravedlnost, na to, že v různých regionech eh, se nacházejí v různé situaci ohledně té uhlíkové neutrality. Finsko rozhodně chce vést diskusy se členskými státy o tom, jak zohlednit eh, různé místní podmínky, a jak do toho zahrnout eh, skutečně všechny do toho úsilí o snižování emisí. Potom Eh, tady byla řeč o porušování právního státu a o podmíněnosti mm, udělování prostředků z evropského rozpočtu. V závislosti na tom, to bohužel není moje oblast eh, kompetence, takže mm, na to odpovědět nemůžu. Pan Wallace. Mluvil o Mercosuru. Já chápu, že s touto dohodou jsou sporovány různé obavy O tom eh, už jste včera diskutovali s ministrem Lepeš. A je důležité, abychom zohledňovali udržitelný rozvoj i v dohodách o volném obchodu, které uzavíráme s jinými státy. To Eh, se v poslední době velmi výrazně změnilo a pařížská dohoda také zavádí ten princip předběžné opatrnosti, na který musíme dbát. Otázka paní Hautala. Tam šlo o eh, deforestaci. To je samozřejmě věc, na kterou musíme dbát. Komise k tomu teď má i e, data. Jde o to, jak bychom mohli rozšířit plochu, zalesněné plochy na celém světě, jak e, mohou české státy této oblasti postupovat. Rádi bychom za finskou předsednictví proto udělali eh, více, aby nedocházelo ke ztrátě lesa. Ale samozřejmě víme také to, že eh, lesy budou zásadní pro zvládání klimatických změn. A potom ještě jedna otázka. A sice, jak se můžeme postarat o to, aby Eh, celý svět eh, se podílel na tomto úsilí a jak by se to mohlo promítnout například do světového obchodu, je potřeba zajistit účast všech. Naše mise CO2 ano, vznikají hlavně naší spotřebou a proto s tím Evropská unie musí něco udělat a je potřeba to zohlednit na globální úrovni, takže se to musí promítnout do ceny výrobku nebo zboží, které se tady prodává. Merci beaucoup. Nous arrivons à la... Děkuji, tím jsme dospěli na závěr této části našeho dopoledního programu. Děkuji vám, paní ministrině. Byla jste velmi přesná, teď uděláme velmi krátkou přestávku, abychom mohli přejít k té druhé výměně názoru s vaší kolegyní, eh, ministriní pro sociální záležitosti a, zdrav, a zdravotnictví a ta přestávka bude trvat pět minut.